Et puis le deuxième champ de travail sur lequel nous devons nous mobiliser. A dále musíme samozřejmě také u takovéhoto cíle zajistit, e, si uvědomit jednu věc. Nic není možno realizovat osamoceně, jednotlivě. Tady jde vlastně o všechny e, jednotlivé úrovně, národní, evropskou, ale tak, jak jste také řekl, Eh, vážený předsedo, o úroveň místní, o asociace, o nevládní organizace, o všechny ty páky, které se mohou spojit proto, aby realizovali tuto rovnost občanů. A všechny tyto páky musíme rozpohybovat. Takže tady vzniká eh, problém Eh, vlastně toho propojení a zdůraznění vztahu mezi evropským právem a národními právními režimy. A to se mi právě tolik líbí na tématu, jako je to naše dnešní. Nejenom, že jde o to, eh, že musíme i nadále budovat rovnost mezi občany, ale v rámci tohoto velice konkrétního Eh, zadání musíme artikulovat i tu živou práci mezi Evropou na straně jedné a státy na straně druhé. V tom tkví obtíž eh, tohoto úkolu, ale zároveň je to eh, i svým způsobem pozitivní výzva, protože my tady můžeme uvádět v činnost realitu eh, toho vytváření Evropy na základě konkrétního úkolu zajišťování rovnosti mezi muži a ženami. Velice srdečně děkuji našim expertům, kteří byli tak laskavi, že přijali naše pozvání, aby podali své svědectví. Máme tady velice reprezentativní eh, panel expertů. Jsem si jista, že vás eh, to, co mají na srdci, bude všechny zajímat. Nejprve si vyslechneme Severin Dupaní, Severín je velice angažovaná vzhledem k tomu, že byla také jednou ze spoluautorek knihy eh, o doložce nejvyšších výhod pro ženy. Jste eh, jsou eh, právní poradkyní v oblasti komunitárního práva. Jste z těch evropských žen, které vlastně v důsledku svého eh, angažmá svého eh, zaměření profesního. Eh, jste žila v Německu, v Itálii, ve Francii a vaše výzkumná práce já vás již vedla k tomu, že jste vytvořila tuto evropskou syntézu. Rovněž jste pracovala na té otázce propojení práce v této oblasti eh, mezi eh, evropskými institucemi a národními parlamenty, konkrétně francouzským eh, národním schromážděním a také vlastně profesními organizacemi, protože jste pracovala v komoře drobných podnikatelů a řemeslníků. Takže to je kniha, která se zabývá otázkou žen. Vy o ní budete hovořit. Poté bude následovat projev pana Žána Luka Sorona, který je eh, státním radou. Je to pro nás veliká čest. Eh, je to eh, velká čest, že tady s námi je pan profesor, přidružený profesor Sparidofin, vím, že váš čas je velice vzácný, že dostáváte pozvání ze všech stran. Jste člověkem s velikou expertízou ve veřejném právu, v komunitárním právu a v propojení komunitárního práva a národních právních systémů. Vaše zkušenost, vaše expertíza ve všech těchto otázkách budou pro nás nesmírně závažné. Jste autorem celé řady publikací v eh, těchto oblastech a my vás zde vítáme s eh, obrovskou radostí. Je to pro nás skutečná čest. Jsme rádi, že vaši expertízu dáváte takto eh, nám k dispozici. A pak je tady třetí expertka, paní Míke Verlo. Asi vaše jméno vyslovuji velice špatně. Omlouvám se za to předem. Vy jste eh, profesorkou eh, komparativní eh, pol, v oblasti tedy politologie, komparativ, komparativní politologie v Nizozemí. Máte velké zkušenosti eh, s evropskou eh, situací, s komunitárním právem. Byla jste poradkyní celé řady nizozemských vlád a vaše zkušenosti, vaše, eh, váš příspěvek je pro nás také nesmírně závažný. Děkujeme vám, paní profesorko, že jste přijala naše pozvání a že nám dáte k dispozici tedy i vaše úvahy a výsledky vašich Eh, výzkumných eh, prací. A nebudeme již dále otálet, dám vám slovo, protože jsme zde proto, abychom si vás vyslechli. A nejprve tedy dáme slovo paní Dupaní. Prosím. Dobrý den, děkuji vám, paní předsedkyně. Chci rovněž poděkovat panu eh, předsedovi vašeho výboru, panu Gustafsonovi, za to, že nám dal možnost, abychom zde eh, se eh, tedy vyslovili před výborem pro otázky žen Evropského parlamentu. Jsme za tuto příležitost velice vděční. Mám pro vás ještě takové sdělení od Žizel Aminí. Ona je předsedkyní asociace Vibraci otázku žen a bohužel zde s námi nemůže dnes být, protože je v delegaci prezidenta naší země v Alžírsku. Nicméně vám zasílá své srdečné pozdravy a e, také děkuje paní e, Giselle Mora Chartier a panu předsedovi Gustafsonovi za to, že nám dáváte e, prostor a já dodávám konečně protože to je vlastně již zhruba pět let, co máme kontakty s vaším výborem a víme velmi dobře, že ten komunitární postup je velmi zdlouhavý a pomalý, je to normální, ale jsme velice rádi, že máme možnost se tady před výborem vyslovit. Měli jsme již řadu kontaktů s institucemi v posledních pěti letech, ale teď máme možnost se tedy vyslovit před všemi těmi, kteří se o tyto otázky zajímají. Takže nejprve dovolte eh, k té asociaci vybrat si kauzu žen. Já si dovolím takový krátký historický exkurs pro ty, kteří eh, tuto asociaci neznají. Eh, asociace vznikla v roce 1970-71 a byla založena mimo jinými Simone de Beauvoir, Jean Crostonem a Jeanine Amini. Toto je asociace, která je nezávislá na politických stranách a využívá demokratického prostředí proto, aby pomohla eh, pomohla eh, úvahám a reflexi o otázkách žen. Naše asociace eh, vznikla na základě toho, eh, co, jsme, co bylo nazváno procesem z Bobini. Byla to žena Marie Claire Chevalier, 16-letá žena, která byla znásilněna a tajně byla na ní provedena interrupce její vlastní matkou, to bylo v té době u nás samozřejmě zakázáno, následoval soudní proces tam, eh, a vznikla z toho veliká veřejná rozprava o otázkách žen. A právě v té chvíli, kdy probíhala ta velká veřejná rozprava eh, k tomuto tématu, tak vznikla naší asociace, ke které se připojila celá řada osobností. Následně po tom soudním řízení byla, byl přijat zákon a veň, eh, který umožnil eh, samozřejmě interrupci eh, v roce 1975. Byl to zákon Simon Weilové a následně se tedy pracovalo na všech různých otázkách, která, které zajímají ženy, které se žen týkají, zastoupení žen v politických orgánech, v politickém životě. Například v roce 1995 se konal konala první observatoř tzv. rovného zastoupení a e, na základě e, prací e, této observatoře byla francouzská ústava modifikována a princip paritního zastoupení byl do ní zapracován. Takže Eh, toto jsou některé věci, kterými se asociace zabývá, ale ona se také zabývá všemi dalšími tématy, které mohou ženy zajímat. V rámci eh, tedy tohoto eh, našeho slyšení. Je to ta otázka doložky nejvyš, evropských nejvyšších výhod. Toto je už dávný nápad. Už v roce 79 to vzni, tato myšlenka vznikla. Proč? Protože vlastně na základě všeobecného hlasování byl zvolen první Evropský parlament v roce 1979 a e, reakce e, žen feministek e, prostě zase začaly vznikat otázky, co je dobré na, to, na těchto volbách, co můžeme dělat, stočí to, nestačí a tak dále tato myšlenka eh, toho, té doložky, eh, která vlastně naše předsedky, kterou naše předsedkyně tehdy poprvé začala promýšlet, se zhmotnila až o mnoho let později, v roce 2007, eh, poté, co se eh, velmi usilovně pracovalo v naší asociaci, kde jsou všechny eh, ženy vlastně eh, zorganizovány dobrovolně, jsou tam nejrůznější profese zastoupeny od právniček přes učitelky, socioložky, psycholožky a tak dále. A my jsme tehdy vlastně probrali všechny instituce a právní normy, které existovaly v tehdejší době a následně jsme eh, museli kontaktovat i ambasády, měli jsme určité problémy, protože některé texty neexistovaly ve všech eh, jazykových eh, mutacích. Byla to práce zahrnující velmi dlouhý časový úsek a my jsme vlastně udělali takové panorama legislativní, kde jsme schrnuli všechny zákonné normy, které existují v komunitární právo právu a mm, ve, ve všech těch oblastech, které se týkají života žen, jsme hledali ty zákony, ty právní normy, které byly nejpříznivější pro ženy. Byla to například oblast boje proti násilí na ženách, všechno, co se týká práce, zastoupení eh, žen, takzvaná parita, rovné eh, zastoupení eh, jak ve veřejnoprávní oblasti, tak v oblasti podnikatelské a samozřejmě i rodinný život tam byl zahrnut vzdělání, výchova a tak dále. Vytvořili jsme tedy takový legislativní mix a tehdy jsme také kontakt, kontaktovali zástupce, představitele feministických hnutí a občanských iniciativ, těch, kteří měli na starosti ženské otázky v členských státech. Takže jsme vlastně vytvořili takovou, takový zborník, ten náš legislativní mix, který se od té doby ještě dále rozvíjel, protože protože vlastně od toho roku 2007 již uplynula pár let, ale naše filozofie zůstává stejná, o tom budu hovořit později. Takže máme tedy tento soubor právních norem a od té doby jsme také zorganizovali e, takové kolokvium za francouzského předsednictví Evropské unie. Tam byli začleněni zástupci všech členských států. E, bylo tam také Margot Waldström, která byla evropskou komisařkou povídající tehdy za otázky žen. A kontaktovali jsme členské státy, jak po té bilaterální linii, tak prostřednictvím našich evropských poslankyň a poslanců. Někteří nám hodně pomáhají a také jsme kontaktovali národní zástupce a vypracovali jsme určitý počet dokumentů, dokumentů, které eh, se sestávají ze smluv mezi více státy, ze směrnic, a z dalších textů. Prostě Snažili jsme se využít všech právních e, e, nástrojů, abychom ještě více obohatili ten náš soubor legislativních nástrojů. Rovněž jsme e, zaznamenali pokrok a zase i určité ústupky ve členských státech, protože co bylo zajímavé, je, že když jsme psali e, tento náš e, dokument, tak třeba takový rozvod nebyl e, na Maltě vůbec možný. My jsme o tom hodně hovořili v rámci toho kolokvia, kde Eh, které jsme pořádali za francouzského předsednictví. Eh, v Irsku se zdá, že se také dají očekávat určité další příznivé vývojové trendy, protože v roce 2013 by se Irsko mělo konečně postavit čelem k otázce interrupcí, takže někde docházelo k postupu, jinde zase naopak eh, k určitým ústupkům a dnes jsme tady proto, abychom hovořili o e, pokroku v té institucionální oblasti a e, e, tady e, už některé státy se vyjádřily k tomu, e, k tomu tématu e, slož, doložky nejvyšších výhod pro Evropanku a od roku 2008 tady existuje dokument a pracovní skupina k této otázce. Konkrétně v Belgii, v belgickém senátu se byly předloženy postupně dva návrhy. První paní Iza, a druhý návrh, o tom mohu pak ještě hovořit v rámci otázek. I francouzské národní schromáždění eh, přijalo takové usnesení prakticky jednomyslně 22. Eh, března 2011. Francouzský senát se zatím ještě nevyjádřil, ale je tady na stole návrh usnesení. Uvnitř Evropské unie můžeme zaznamenat, že 6. prosince 2010 Rada ministrů se také zabývala touto otázkou. Tehdy to byla paní Rozlín Bašlo, která vznesla toto téma na základě tedy toho francouzského usnesení přijatého v Národním schromáždění a žádala Vilniuský institut, aby nám pomohl aktualizovat naší práci. No a teď tady máme toto slyšení před Evropským parlamentem. Já musím ještě jednou říct, že je to pro nás nesmírně důležité, protože nám jde především o to, abychom Evropské unii dali lidský rozměr lidskou tvář. Eh, vy si jistě vzpomenu, eh, vy jste tady krátce zmínila eh, paní místopředsedkyně krizi, která, které čelí evropské státy, ale i evropská myšlenka jako taková a myslíme si, že naší práci je třeba vtisknout demokratický ráz. Eh, byli bychom velice rádi, kdyby Evropský parlament mohl iniciovat práci eh, k těmto otázkám nad rámec tohoto slyšení, protože e, to vnímáme jako šanci dát Evropě lidskou tvář, ukázat evropským občanům, že Evropa možná není jenom nějaký abstraktní projekt, ale může mít i konkrétní reál, e, reálnou tvář. 50 evropských občanů v Unii jsou ženy, to je důležité zmínit. Velmi často na konferencích jsou e, muži velice zaujati naším projektem a chtějí po nás, abychom stejný mix eh, legislativních nástrojů, které se jich týkají, eh, udělali i pro ně. My jim říkáme, aby se to udělali sami, protože my máme se svým vlastním projektem už tak dost práce. Takže asi tolik. A myslíme si, že toto je, je slyšení, které vzniká z, ze společného zájmu a je důležité. Předseda Gustafsson hovořil o tom, jak je důležité jít cestou nejlepších možných postupů. Pokud se například podíváme e, e, na časový harmonogram boje proti násilí, takže my jsme v těch posledních letech e, se rozhodli pro španělský model v této oblasti a od té doby to vlastně e, je velice rozšířené napříč Unii. A tak to můžeme postupovat i v dalších oblastech. E, jde o to, zdali chceme opravdu globální přístup ke všem otázkám. My jsme E, opravdu velice konkrétně informováni i o určitých problémech, které to sebou může nést, co se pravomocí týče. Konkrétně e, Univerzita v Nanterre nedávno vypracovala studii, která přináší velmi konkrétní odpovědi nad rámec ještě e, těch oblastí, o kterých bude hovořit pan profesor Soron. Eh, jsou to odpovědi na všechny možné otázky, které si klademe řadu let, eh, na otázky, které zaznívají jak v kabinetech ministrů, eh, tak na úrovni spolupracovníků a lidí, které, kteří pracují jak v komisi, tak v radě. Takže máme skutečně celou řadu faktů a informací. Máme skutečný arzenál velice konkrétní legislativní arzenál eh, v této naší studii, eh, která přináší řadu odpovědí a vytvořila ji Stefany, vznikla pod vedením Stefany Anet Vošes a Elizabeth Gu, která také pracuje v eh, asociaci Vibraci kauzu žen. Je to ostatně velice zajímavé. Tato studie vznikla v rámci programu Euclid a na základě anglického modelu právních klinik vznikla eh, na Nanterské univerzitě taková laboratoř, ve které se soustředují studenti i univerzitní eh, pedagogové a eh, je to takový asociativní projekt. Asi už hovořím díl, než mám vyměřený čas, ale toto je velice důležité. Nám se dostalo podpory v celé řadě členských států kontaktů. Já jsem možná hodně mluvila o Francii a předem se za to omlouvám, ale dostalo se nám podpory konkrétně od italské delegace a také od Evropského parlamentu eh, a frakce ALDE. Eh, dali jsme naší studii již v italštině a angličtině. Doufáme, že vyjde i ve všech dalších jazycích Unie v Itálii eh, byla iniciována na základě jednoho ustanovení Evropské smlouvy takový postup eh, Evropské petice, což je velmi zajímavé, ale obtížné. Pak máme také univerzitní spolupráci s Nanterskou univerzitou, s některými profesory v Německu a s také některými dalšími v Itálii. Takže existuje tady celá řada takových sítí a synergií, tak aby tento projekt se dostal co nejdále a dále se obohacoval. A o co jsme chtěli požádat vás jako zástupce evropských občanů? Především požádat vás o to, aby, pokud je to možné, tady mohla vzniknout eh, zpráva z vlastní iniciativy k této otázce. My jsme připraveni na tomto tématu spolupracovat s vámi a zároveň požádat, protože to už je případ toho usnesení Evropské, eh, pardon, Národního schromáždění, eh, spolu požádat Vilniuský institut, aby nám pomohl aktualizovat naší práci. Máme s nimi kontakty, víme, že to pro ně bylo dost obtížné vůbec zahájit, funk, zahájit funk fungování toho institutu. Víme, že mají poměrně hodně úkolů, ale toto se nám zdá opravdu důležité. Děkuji. Myslím si, že otázky bychom si mohli nechat až na dobu poté, co se vyslechneme všechna tři vystoupení našich dnešních expertů. Nyní předám slovo panu profesu, profesoru Soronovi. Eh, děkuji, děkuji za pozvání na dnešní eh, setkání. Eh, jak zde již zaznělo, je pro mě ctí, že mohu hovořit v této budově. Zapojil jsem se do tohoto dobrodružství, protože mě velice zajímal ten velice pozitivní kontext, který eh, vlastně tato věc, doložka nejvyšších výhod pro ženy, dává, hm, jak si, co to vypovídá o Evropě, protože dnes si naši spoluobčané Evropu spojují spíše s jakýmsi společenským utlakem a proto si myslím, že je dobré eh, jak si trošku vylepšit eh, image eh, Evropy a samozřejmě nic není zadarmo a myslím si, že je proto dobré, abychom pokračovali v té započaté práci. Myslím si, že se můžeme ubírat třemi možnými směry eh, ve věci eh, této doložky nejvyšších výhod. Samozřejmě musíme využívat všechny nástroje, které nám dnes dávají evropské zákony, protože samozřejmě ehm, ta věc má svoji vlastní dynamiku. A ne všechno eh, je v kompetenci Evropské unie. Něco Evropská unie nemůže udělat. Takže tato nemožnost se chopit celé té věci je často taková výmluva, aby se nemuselo dělat nic. Eh, chci eh, ještě připomenout, že totiž ty, ta, ta usnesení Evropského parlamentu a ty další právní texty, eh, jak si vytvářejí jakýsi legislativní korpus, kde se nic nestrácí. Tato eh, mašinerie funguje a pokračuje dál. Takže to je první etapa. Potom samozřejmě musíme v těch eh, zakládajících smlouvách o Evropské unii vytyčit ty jasné základy pro tuto věc. A samozřejmě v těch oblastech, kde Evropská unie není zodpovědná a nemůže jaksi usilovat o sjednocení té dobré praxe mezi státy, tam se nejedná o žádná omezení, ale je to jaksi úsilí o slaďování eh, legislativy jednotlivých eh, členských států. A samozřejmě snažíme se také o posílenou spolupráci. Tohle to všechno bylo na evropské úrovni. Ta druhá eh, úroveň je eh, úroveň národních legislativ. Ve skutečnosti totiž evropské právo v ničem nezastínilo ta vnitrostátní práva a ani jiná, jiné konvenční právo, takže eh, jsou i nadále uzavírány různé úmluvy a smlouvy mezi, člen, mezi různými zeměmi. Máme třeba Schengen 2, který doplnil Schengen a tahle ta smlouva třeba byla nejprve vyjednána mezi dvěma zeměmi, potom k tomu přistoupilo sedm dalších zemí a o rok později Eh, ten, tuto umluvu v Kan přijalo všech 27 zemí Evropské unie. Takže tím chci jenom ukázat, že ty bilaterální smlouvy nebo i vícestrané smlouvy mezi členskými státy Evropské unie jsou velice důležité. A potom je tady ještě jedna důležitá věc, která se týká těch novinek, které zavedla Lisabonská smlouva, protože ne všechny byly uvedeny do praxe. Eh, o tom se bude jednat ještě v roce 2014. Tam to vypadá zatím tak, že všechny velké evropské rodiny navrhnou jednoho kandidáta a potom bude na nás, abychom eh, do programu toho kandidáta za EPP, abychom tedy do tohoto programu zapracovali tuto doložku nejvyšších výhod pro ženy nebo něco v tomto smyslu, protože poprvé se skutečně povede debata o orientaci té budoucí komise, která bude, jak doufám, co nejvíce veřejná, bude se odehrávat v tom veřejném prostoru. A dále už Sevlín o tom hovořila. Eh, eh, víte, že máme zde milion těchto členů těchto signatářů, to je eh, možné, to je proveditelné a je velice eh, důležité takto vypíchnout problematiku, která není omezena na jednotlivé členské státy a hledat evropská řešení. Myslím si, že to je důležité, abychom zobrazili Evropu, která jaksi posiluje práva občanů a která je ne, neomezuje. A konečně Eh, myslím si, že musíme využívat také ty eh, urychlovací doložky, které jsou v Lisabonské smlouvě a které dostatečně nepoužíváme. Tedy musíme usilovat o rychlejší přijímání eh, těch různých právních aktů. Mm, myslím si, že skutečně si musíme musíme mít stále na zřeteli, že není jediné právo ani jediný nástroj. Takže musíme skutečně uvažovat o strategiích, nástrojích a na, eh, musíme uvažovat taky o vhodné úrovni. Nesmíme se polarizovat eh, v tom jediném evropském centru, ale jde nám hlavně o tu souhru mezi těmi oběma stupni, mezi tou evropskou a vnitrostátní úrovní, která může tuto věc posunout ku předu. Děkuji Žanu Marku Soronovi za eh, tento stručný a výstižný příspěvek, který zasadil celou situaci do právního kontextu a nyní předávám slovo paní Nike Verlo. Thank you very much for the... Uh, Děkuji. Děkuji za pozvání. Já použiju ke své prezentaci také PowerPoint. Je mi ctí být pozvána na toto zasedání a hned to mělo přínos, protože já jsem o téhle doložce nikdy předtím neslyšela, dokud jsem nebyla pozván na toto zasedání, ačkoliv jsem odbornicí na rovnost pohlaví. To znamená, že mi to tak trochu uniklo na poli výzkumu, kterým se zabývám. Jsem tedy velice ráda, že jsem se o ní dozvěděla. A proč? Já myslím, že je to tím, že je to velmi nový nástroj, který může vést k nastolení dialogu a interakci na všech úrovních, evropské, národní i v rámci jednoho státu. A tím může přispět k znásobení veškerého, veškerých našich snah po dosažení rovnosti pohlaví. Já používám dokonce název rovnost pohlaví plus. Abychom si připomněli, já a moji kolegové výzkumníci, že Rovnost pohlaví není osamocený eh, koncept. Většinou bývá doprovázena třídní nerovnováhou, eh, sexu, sexuální nerovnováhou a podobně. Když uvažujeme o tom, eh, jaké aktivity by měly proběhnout na institucionální a právní úrovni, Často v těch debatách zapomínáme na kvalitu, protože se hovoří především o postupech. Pokud tedy určité institucionální a právní mechanismy eh, mají fungovat, musí vždy vést k posílení práv žen. Pokud tomu tak není, tak je nemůžeme považovat za dobré. A také pokud jde o postupy, tady je potřeba nejenom jednat, ale také vytvářet podmínky pro relativní pokrok. Relativním pokrokem myslím jakákoliv změna stavu, která je lepší v porovnání se stávajícím stavem. Pokud jde o právní a institucionální mechanismy rovnosti pohlaví plus, myslím si, že je především důležité upozorňovat na tuto problematiku. Víte, že už existují dokonce i směrnice, které jsou například o ochraně práv pracujících na poloviční úvazek, a to velmi často bývají ženy. Takže i v tomto kontextu bychom měli zmínit eh, rovnost pohlaví plus a neměli bychom tedy vlastně oslovovat eh, nebo zbuzovat dojem, že se pouze zabýváme určitou skupinou žen. Ne, my chceme oslovit a změnit společnost jako takovou. Ve chvíli, kdy hovořím o právních a, spole- a, a společenských mechanismech. Jedním z nich je tedy právě legislativa. Ovšem další nástroje jsou také důležité. Za prvé jde o lidi a jejich kapacit, jejich schopnost se zorganizovat a společně usilovat o rovnost pohlaví. Mám tím na mysli například zakládání organizací, které prosazují tuto myšlenku, ovlivňují zákonodárce a ty s rozhodovací pravomocí. A konečně je potřeba mít zdroje, je potřeba mít peníze, čas a také příležitosti. Napadá mě příklad Ruska, kde tady funguje organizace, která na tomto poli dosáhla mnohého. A chci také zdůraznit, že vždycky se dá najít celé bohatství různých strategií a institucí, které jsou užitečné a za každou z nich se skrývá další dimenze. Rovnosti pohlaví můžeme dosáhnout pouze, pokud použijeme kombinaci krátkodobé a dlouhodobé strategie. Některé strategie se hodí na něco, pouze na něco, jiné jsou obecnější. A my potřebujeme obojí, jak tedy gender mainstreaming, tak také pozitivní akce. Rovnosti pohlaví dosáhnete také pouze pokud použijete kombinaci ochranných a proaktivních opatření. Do určité míry ženy mohou trpět nerovností pohlaví, proto tomu je třeba je chránit, a to co nejdříve, ale zároveň je třeba postupovat i proaktivně, tak, abychom změnili to, co je chybné v daném okamžiku. A moji eh, dva kolegové eh, nazývají koncepci rovnosti pohlaví plus hlavou hydrou. Useknete tomu drakovi jednu hlavu a další narostou. A to znamená, že potřebujeme kontinuální dialog a snahu po řešení této situace. A v tomto ohledu si myslím, že ve chvíli, kdy hledáme ty nejlepší právní a institucionální mechanismy, nesmíme zapomínat na dvě věci. Za prvé, vždycky musíme být dostatečně odvážní, abychom dokázali říct náš názor na to, co je v dané situaci nejlepší a musíme mít také odvahu na to říci, že když se změní okolnosti, je třeba hledat nové nejlepší řešení. A to právě znamená ten kontinuální dialog. Pokud jde o pravidla, eh, zákony a regulace, myslím si, že právě tato doložka nejvyšších výhod pro ženy v Evropě je velkým pokrokem, protože je to tedy taková velmi viditelná iniciativa toho, o co se snažíme. Navazuje to na příklady, které již používáme. A neomezuje se pouze tedy na nalezení toho nejnižšího společného jmenovatele. V rámci výzkumného projektu, na, kterým, na kterém jsem v posledních letech pracovala, jsme zjistili, že existuje celá řada dobrých příkladů také na té regionální úrovni, ať už jde o Baskicko, Flandry, Wales, Skotsko a podobně. Na této úrovni se také najdou dobré příklady. Pokud se ve Španělsku daří a bojovat proti domácímu násilí, je to právě díky velice eh, efektivním aktivitám na té regionální úrovni. Navíc <clears throat> nezáleží na tom, jestli legislativa a regulace dobrá na papíře, záleží na tom, jak je prosazována v praxi. Je tedy třeba hledět na to, zda se v praxi skutečně používá a jak různé feministické eh, postupy a politiky eh, jsou zaváděny do praxe, například i tedy ve formě této doložky. Já jsem eh, z Holandska, víte, že my řešíme problematiku prostituce. Existuje hned několik různých feministických náhledů na tuto věc a já myslím, že je dobré vlastně si přiznat, že i prostituce je téma pro feministickou politiku a od toho potom dále vycházet. A teď se dostávám k tomu, co bych tu ráda navrhla. Já si myslím, že tu doložku totiž lze používat ještě nad rámec toho, co je v tom původním návrhu a rozšířit jej. Já vím, že nejdřív jde o to, abychom ji vůbec prosadili, ale já už si představuju, že jsme ji prosadili a jak to bude vypadat potom. Když vezmeme v úvahu lidi a jejich kapacitu, je třeba uvažovat, eh, jak vypadá to ideální nastavení fungování jednotlivých institucí. My jsme zjistili, že po celé Evropě v rámci mého výzkumného projektu eh, panuje veliká, veliký zmatek. Například v Británii existuje jedna komise o rovnosti pohlaví, jinde je to rozstříštěné a my potřebujeme eh, sbírat příklady těch nejlepších postupů a formátů, které fungují nejlépe. My jsme v rámci našeho projektu zjistili, že ten nejlepší formát, alespoň prozatím, eh, nespočívá v tom, že budeme mít jednu zastřešující instituci, ale spíše eh, několik různých institucí, které pracují v rámci různých pilířů a jsou schopny spolupracovat. Čili takový typ spíše tabulky nebo eh, organizační struktury. A podobně my jsme si také všimli, že tam, kde jde o institucionální mechanismy, najdou se země, které pořád ještě nemají nebo už nemají poradenský orgán v problematice rovnosti pohlaví. Například Holandsko mezi ně patří. My jsme mývali radu a komisi pro rovnost pohlaví, ale eh, ta už neexistuje, což je velmi nebezpečné. Musíme naopak znásobit veškeré naše úsilí na poli lidských práv a rovných práv pro žen. A k tomu nám nemohou chybět poradenské orgány. Čili na jedné straně máme ty zákony a regulace, na druhé straně tu lidskou dimenzi, tedy jednotlivé organizace a spolky. A podobně eh, musíme uvažovat i o zdrojích jsou země, které mají rozpočet na rovnost pohlaví a mají jasný přehled o tom, jaké prostředky jsou investovány do této politiky a ty pak mohou být použity jako nejlepší příklad pro ostatní. Takže abych to shrnula. Já si myslím, že tato doložka je mimořádně cenou iniciativou, a že bychom měli pracovat na tom, abychom ji naformulovali tak, že bude skutečně fungovat po celé Evropě a možná bychom měli rozšířit i její vyznění, protože některé prvky eh, této doložky se zaměřují především na zdroje. Například v problematice antikoncepce je Holandsko příkladem, protože my nabízíme antikoncepci zdarma pro určité skupiny lidí. Čili není, nestačí tedy zmiňovat pouze zdroje ve formě institucí a organizací, ale také například těchto iniciativ, které lze jednoduše rozšířit i jinde. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste se s námi podělila o vaše vidění těchto věcí a rovněž za to, že jste respektovala Eh, dodržela ten čas, který vám byl vyměřen. Já bych se teď s dovolením ráda vrátila eh, trochu k jedné věci, abychom tu naši práci dobře, eh, abychom definovali rámec naší práce. Nám záleží na legálnosti celého tohoto procesu. My e, tuto doložku nevnímáme jako nějaký nástroj feministického boje, ale jako možnost, jak vést boj za rovnost mezi občany v Evropě. A vidíme, že tady je, jsou různé úhly pohledu, různé přístupy k této tematice, různé e, možnosti, jak ji uchopit. A my e, v tomto výboru Evropského parlamentu eh, bychom se chtěli zabývat otázkou legality evropských občanů. To za prvé. Pak je tady další věc, ke které bych se chtěla vyjádřit. Celá řada otázek tvoří součást cílů eh, té doložky a zároveň už teď jsou předmětem velmi významných dokumentů a velmi důležité práce vedené v našem výboru eh, a kolegové z výboru se k tomu jistě ještě ve svých příspěvcích vrátí. Mám na mysli například boj proti e, násilí páchané na ženách. E, to je velmi důležitý aspekt naší práce. Myslím také na otázku rovnosti při odměňování za práci. A to se omezím jenom na tyto dva příklady a mohu říct, že v těchto dvou oblastech na e, stole existuje celá řada velice významných dokumentů, které jsme vypracovali a angažovaných postojů. Co e, nepochybně chybí, na tom musíme hodně společně pracovat, je rozvinutí takové té evropské vize. A nám tady schází nejenom určitá právní vize, ale také e, do jisté míry i určitým způsobem statistickými údaji podpořená vize, tak abychom měli větší, plastičtější přehled e, těch nerovností mezi občany e, v té či oné oblasti. Vidíme to dobře, když například pracujeme dnes na důsledcích krize na práci žen. Chybí nám velice zásadně statistické údaje, číselné údaje, abychom jimi mohli podpořit svou argumentaci. Takže eh, my jsme velice rádi, že eh, si k, těchto, k těmto věcem můžeme teď vyměňovat názory a já již nebudu otálet a předám slovo našim eh, kolegyním poslankyním Maria Gabrieli. Požádala jako první o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážení hosté, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych nejprve poděkovala vám, paní předsedající, paní Mora Šartie, za skvělé eh, skvělý způsob organizace tohoto veřejného slyšení. To je velice závažný, důležitý nástroj eh, zde v tomto parlamentu a v našem výboru konkrétně. Myslím si, že doložka nejvyšších výhod pro Evropanku je pro nás nepochybně důležitým nástrojem pro boj za práva žen i ve členských státech. Pomůže nám také identifikovat dobré postupy v těchto politikách a hodnotit jejich důsledek jak na národní, tak na evropské úrovni já bych chtěla, pokud bych chtěla se vrátit k tomu, eh, co eh, jsem dělala před vstupem do Evropského parlamentu, Eh, tak eh, bych hovořila o, eh, z, o zveřejňování a podpoře tzv. veřejných politik. Hovořit o doložce pro nejvyšších výhod pro Evropanku znamená tedy posílit práva žen ve všech členských státech. Pro mě ten problém existuje na dvou úrovních. Nejprve je to výběr modelů, za druhé potom jejich e, případné zveřejňování těchto modelů. Jde o to je e, studovat, analyzovat jejich důsledky, zjišťovat jejich e, příspěvek v oblasti boje za práva žen a neposlední řadě vybrat ten nejlepší model, tak abychom se mohli pokusit ho přijmout a rozvíjet dál v celé Evropě. Takže i když se mi zdá e, tato metoda dobrá, tak zároveň e, je tady určité úskalí. Ony jsou tady nejrůznější postupy a já si myslím, že potřeby a zájmy žen nemohou být předmětem nějakého uniformního jednotného postupu. Musíme rovněž zohlednit skutečnost, že každý stát e, má svou realitu, ale takovou to vlastní realitu má i každá žena. Proto si myslím, že tato doložka se musí e, soustředit na čtyři body, které byly jasně identifikovány řečníky a které nám dávají e, možnost být velice konkrétní při dalším postupu. O co jde? Za prvé e, identifikovat a zhodnotit veřejné politiky, které jdou cestou rovného zacházení a porování potřeb žen. Za druhé identifikovat potřeby žen na národní a evropské úrovni. Za třetí identifikovat e, překážky, které jsou na cestě plného výkonu práv žen. A za čtvrté výměna dobrých postupů na evropské úrovni. Takže tady myslím, paní profesorko, vy jste hodně e, se soustředila na, nutné, na nutnou koordinaci na té národní a regionální úrovni. Já si myslím, že Evropský Evropský institut pro rovnost pohlaví pro nás může být nesmírně užitečný při realizaci a konkretizaci těchto čtyř cílů. A na základě těchto čtyř aspektů si myslím, že můžeme postupně vytvořit určitý evropský model, který by podle mého názoru měl zohlednit národní specifika a zároveň k tomu přidal evropskou přidanou hodnotu. Pro mě by to byl model, který by eh, byl odrazem eh, právě toho sloganu, toho mota Evropy, jednotná v rozmanitosti a zároveň obsahoval i ta jednotlivá národní témata. Další věc, která tady byla velice dobře řečena, eh, řečníky, je otázka jasného rozdělení pravomocí a dostatečného finančního krytí. To si myslím, že jsou otázky, kterými se můžeme zde v Evropském parlamentu zabývat velice konkrétně ve světle těch témat, která řešíme v našem výboru. První bod, který mě zajímá, je evropský charakter této doložky. Jak identifikovat model, jak ho zveřejnit. Za druhé, eh, jaká strategie by měla být vybrána. Myslím, že toto slyšení bylo zorganizováno právě proto, abychom mohli identifikovat konkrétní kroky, které by nám mohly pomoci postoupit ku předu. Paní Dupany, vy jste říkala, jak dlouhá cesta vedla až k tomuto slyšení v roce 2013. My jsme se v tom angažovali, jsou tady kolegyně a kolegové, které se aktivně zúčastňují diskuze k tomuto tématu a teď již vzniká další úkol, jak transformovat tuto myšlenku e, doložky, jaký vybrat konkrétní projekt. Na mě udělal velký návrh, velký dojem návrh profesora Sorona a myslím si, že myšlenky eh, vlastně myšlenka toho, aby se budoucí kandidátky na post evropských komisařek k tomuto více vyjadřovaly, to si myslím, že je výborné, ale eh, první iniciativa eh, registrovaná uvnitř Evropské unie byla vlastně iniciativa mladých, ale je dost obtížné tyto věci Eh, dále prosazovat. Eh, ta eh, novinka v, v Lisabonské smlouvě, ta participativní demokracie se zatím jak si prosazuje velice pomalu. Já to samozřejmě tu Evropskou občanskou iniciativu velmi podporuji, ale myslím, že po prvním roce jejího fungování bychom měli věci zhodnotit a zjistit, do jaké míry toto může být opravdu kvalitně realizováno, aby Evropané nežili v iluzích. A co se týče takové té zrychlovací doložky, já si myslím, že tento mechanismus už někde existuje. Ostatně si říkám, co bychom mohli udělat proto, abychom více dávali eh, ve, ve, na veřejnost eh, vědomí o těchto eh, iniciativách. Myslím, že kolem otázky rozvodu se sešlo více členských států, došlo k nějakému určitému postupu, rychlejšímu než jinde, ale nebylo to zase až tak uvedeno ve známost. Takže že ohledně strategie, kterou bychom měli jít, kromě těch nástrojů, které jste navrhli, si myslím, že by bylo dobré vytvořit pracovní skupinu, která by soustředila poslance zde v tomto Evropském parlamentu, zástupce národních parlamentů a Evropský institut pro rovnost pohlaví, tak abychom mohli skutečně dohloubky promyslet všechny ty důležité body, body kterými jste nás dnes zásobili, tak aby tato doložka nejvyšších výhod výhod eh, pro Evropanky eh, se eh, vlastně vymanila z toho, co realizují státy, ale aby také e, zdůraznila nutnost společných aktivit na evropské úrovni. A já si myslím, že pokud tomu bude tak a pokud po tomto slyšení vznikne ta pracovní skupina, tak tady opravdu mohou vzniknout již konkrétní návrhy a to bude významné zvlášť v kontextu dalších voleb v roce 2014. Děkuji vám. Merci a Maria Gabriel. Eh, děkuji Marie Gabriel za tuto analýzu a zároveň za její vizi, s kterou nás obeznámila. Ehm, hlásí se zde ještě dva další řečníci. Edita Bauerová je první na mém seznamu protože se přihlásila dřív. Po ní bude následovat paní Tomsonová. Edit, máte slovo. Madame Thompson. Alors, Madame Thompson, pas de problème. Pardon, Madame jako první. Uh, thank you, Madame Děkuji. Také za sebe bych chtěla poděkovat za tuto iniciativu, která vedla k organi- zorganizování tohoto velice důležitého slyšení. Já osobně jsem byla fascinována, když jsem poprvé se dozvěděla o té knize o evropské doložce nejvyšších výhod. A já osobně si myslím, že je velice důležité, abychom tuto myšlenky, myšlenku zavedli v Evropské unii do praxe. Já si myslím, že ten model se netýká pouze rovnosti pohlaví, ale může být v podstatě aplikován všude. Jde jen o to, že ženy byly vlastně nejvíc inovativní a tak trochu ten model vynalezly. Jak jsem tedy už řekla, je to velice relevantní. My máme takovou historii v Evropské unii, že tam, kde jde o rovnost pohlaví, Evropská unie vždycky vedla a členské státy následovaly. V jiných politikách tomu tak není, protože obvykle politici reagují na události, ale když jde o rovnost pohlaví, Tady tedy vlastně evropské instituce převzaly vedení do té doby, než Španělsko přišlo v roce 2006 s vlastní legislativou. To nás tedy Španělé překonali. Ale já si myslím, že bychom měli zachovat tuto tradici, tradici inspirujícího vedení. A také si myslím, že je dobré to navázat na strategii Evropa 2020. To je velmi důležitá iniciativa i ve vztahu k rovnosti pohlaví. My totiž chceme, aby 75 pracovní síly opravdu pracovalo, pokud chceme zachovat sociální stát nebo Nyní tedy máme 75 až 76 mužů, kteří jsou aktivní na trhu práce, ale u žen je to pouze 60 a to je problém. A měli bychom se tedy podělit o naše zkušenosti z toho, jak zahrnout eh, a přilákat víc žen na trh práce, například eh, dát jim k dispozici kvalitní péči o děti, protože bez toho nedostaneme ženy na trh práce. I, a přitom je to tedy vlastně taková základní potřeba pro všechny členské státy. Já si myslím, že je velice eh, dobré zadat tomu Evropskému institutu pro rovnost pohlaví v Vilniusu studii na toto téma a požádat o takový souhrn strategií z různých zemí, abychom zjistili, co máme společného a možná zjistíme, že je toho víc, než jsme čekali. Já přiznávám, že jsou oblasti, kde se na věci díváme různě. Například na problematiku prostituce, jak zmínila kolegyně, eh, kolegyně z Holandska. Ve Skandinávii to vnímáme jako určité trápení žen. A zároveň tedy v Dánsku, v mé rovné, rovné zemi vnímám i problém eh, toho, že jsou málo eh, vnímány rozdíly mezi pohlavími. Já mám pocit, že kodaňské letiště je to jediné, kde ještě eh, v rámci bezpečnostní kontroly ženy prohledávají muži a kde se na to díváme tak, určitě to jedno, všichni jsme si rovni, nevadí, když ženu kontroluje muž ale to tedy je jedinečné dánské stanovisko, které není rozšířeno ve zbytku Evropy. Ale tady máme se co poučit z příkladů různých členských států. Mně se také líbí ta otevřená metoda koordinace, o které se zmínil pan profesor. A velmi se těším na další práci na této doložce nejvyšších výhod. Merci beaucoup. Děkuji paní Tomsonové za tuto analýzu a také za váš zápal pro tuto věc. Nyní eh, Edith Bauerová. Edith, máte slovo. Děkuji za toto slyšení, děkuji, že jste eh, uspořádali tuto výměnu názorů. Asi na úvod bych měla říci, velice upřímně, že jsem trošku perplex eh, z toho názvu doložka nejvyšších výhod pro evropské ženy, protože mám pocit, že přece nemůžeme eh, soutěžit eh, tak, jako tomu je v jiných oblastech. Máme přeci tolik různých dokumentů, právních aktů. A je těžké srovnávat, co se děje třeba v oblasti násilí, protože to spadá do trestního práva. Něco naopak řeší eh, obchodní právo nebo pracovní právo eh, potom máme legislativu, která upravuje mateřskou dovolenou a další věci. Možná tomu dost dobře nerozumím, té původní myšlence, která tomu dala vzniknout, ale ta právní situace v oblasti gender plus je přece strašně napínavá, protože jak už eh, zmínila Elizabeth, máme pěknou legislativu, jenomže stěnou stránkou ta legislativy je, že není dostatečně účinná. Když se podíváte na možnosti právní nápravy, tak je tolik různých situací v různých zemích. V některých zemích je to třeba zdarma a osvědčilo se to dobře. V jiných členských státech dochází k strašným excesům, je to velmi nákladné, ten přístup, jak si je velmi nákladný, spoplatněný a v málo případech Eh, dojde k tomu, že by se ta věc dostala až k soudu. Myslím si, že tady bylo zmíněno, že existují tedy ty různé orgány, které dohlížejí na rovnost pohlaví. Mě by zajímalo, zdali existují i nějaké analýzy, jaká je situace i na tomto poli, protože přece každý členský stát by měl mít nějaký podobný orgán, nějaký podobný úřad. Eh, jak eh, fungují v praxi? Jaké jsou kompetence těchto úřadů? Protože nemáme žádné nástroje k tomu, abychom analyzovali, co se v této oblasti děje. Kdybychom měli vhodné nástroje pro zjednání nápravy, samozřejmě Nabízejí se jiné nástroje a jiné situace, jak zde již také zaznělo, včetně třeba výměny osvědčené praxe nebo otevřené metody koordinace, ale to neplatí pro tuto oblast, alespoň pro zatím. Jsem si jistá, že dříve nebo později na to dojde, protože v některých případech ty rozdíly eh, v zákonech jsou tak veliké. A jsme třeba svědky obrovských rozdílů v eh, oblasti mateřské dovolené. V rámci Evropské unie panují tak značné rozdíly, že zřejmě nebudeme 100 modernizovat evropskou legislativu v oblasti eh, mateřské dovolené, protože ty sociální systémy, způsoby financování mateřské dovolené jsou tak rozdílné. Takže snaha nalézt ten minimální standard i v této naprosto základní situaci, to je téměř nemožné. Aspoň já mám takový pocit. Je to dlouhý příběh. A nechci se tady zmiňovat o konkrétních eh, věcech, jenom abych to shrnula. Jaká je vaše zkušenost, pokud jde o možnosti právní nápravy a, pra, a pokud jde o práci těch do, dozorovat, dozorujících orgánů pro oblast eh, rovnosti pohlaví. Chtěla bych se omluvit, protože mnozí z nás eh, museli eh, odejít kvůli hlasování a případně mají jiné povinnosti v jiných výborech. Já. Děkuji Editě Bauerové. Eh, možná předtím, než dám znovu slovo našim expertům, kteří budou odpovídat na vaše otázky, tak možná ještě teď Eh, předám slovo Petře, eh, Petře Šotové z výboru eh, pardon, z generálního ředitelství pro spravedlnost. Děkuji za slovo. My name is... Děkuji za slovo. Jmenuji se Petra Šotová, patři, prak, pracuji v eh, ředitelství pro spravedlnost v oddělení, které se zabývá rovností pohlaví. To znamená, že jsme se účastnili přípravy všech těch zásadních směrnic v posledních letech, například eh, nejnověji té k přípravě té směrnice o kvotě zastoupení žen, směrnici o mateřské dovolené, eh, o rodičovské dovolené, o materské pro osoby samostatně vydělečně činné. A také jsme byli v kontaktu s vaší organizací a s myšlenkou nejvyšší doložky výhod pro ženy. Vždycky jsme, si, vždycky jsme vaše práci považovali za velmi cenou, protože je to vlastně o těch nejlepších postupech. ve chvíli, kdy připravujeme novou legislativu, vždy zjišťujeme, co už je zavřeno v členských státech a co by mohlo fungovat na evropské úrovni. Nicméně náš úhel pohledu je trochu jiný, protože ne vždycky máme možnost vybrat si to nejlepší možné řešení, vzhledem k tomu, že musíme zohlednit i to, že e, Evropská smlouva nás zavazuje e, k minimální harmonizaci. To znamená, že nemus, nemůžeme vždy tedy hledat řešení, které je třeba nejdražší. Musíme tedy respektovat omezení eh, smlouvy ve smyslu požadavku po minimální harmonizaci. Čili váš přístup je tak trochu jiný, než je přístup komise. Vy tedy vlastně provádíte výzkum a v jeho rámci Hledáte tedy ten nejlepší možný postup nebo nejlepší možnou legislativu. Nicméně vaše stanovisko je pro komisi velice přínosné. Správně jste řekli, že situace je velmi komplikovaná, že je velmi obtížné zjistit, co by opravdu mohlo fungovat, vzhledem k tomu, že ty legislativní, finanční eh, zvyklosti v členských státech jsou velmi rozdílné. A to, co funguje například v oblasti mateřské dovolené v jednom státě, nebo například řešení ve smyslu výživného pro ženu po rozvodu. To je všechno ošetřeno různě, zrovna tak to, kdo získá do své péče děti. A Zase se vracím k mateřské. Co je nejlepší? Je tou nejvyšší výhodou velmi dlouhá mateřská nebo naopak krátká, ale velmi dobře placená? Nicméně ta myšlenka eh, tady uspořádat takový přehled toho, jak je to řešeno po Evropě, je velice užitečná. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, děkuji. A teď si myslím, že mohu rovnou předat slovo našim, našim expertům v opačném pořadí než původně, takže rovnou předávám slovo paní Deverlo. Eh, vaše připomínky byly velmi užitečné. A já začnu od té poslední otázky, která se tu ozývala opakovaně. Vy jste opakovaně řekli, že je tedy hezké abstraktně uvažovat o tom, co je nejlepší, ale v praxi je potom třeba uvažovat o tom, co je průchodné. Nesmíme zapomínat na to, že tedy každý problém má minimálně dvě řešení a už to je hodně. To první je v oblasti eh, politiky. A tady samozřejmě zápasíme. Vy jste například jako parlament demokratická instituce a to znamená, že lidé mohou hlasovat o tom, co je nejlepší řešení. Pokud hledá nejlepší řešení výzkumník, hledá ho na základě principů toho, co je nejlepší. Já jsem například provedla srovnání toho, jak je regulována rodičovská dovolená e, v členských státech Evropské unie a došla jsem k závěru, že žádné to řešení není ideální. A teď tedy vlastně rozhodují politici, co je nejlepší. Ať už rozhodnou na základě kritérií, která jsou buď více filozofická nebo více odvozená z praxe. Nicméně já tím chci říct, že každý problém je řešitelný, ať už tady necháte na demokratických institucích, aby je řešili, nebo budete postupovat jinak. Pokud budete používat tu doložku tak, jak zní teď, abyste rozpoutali diskuzi o tom, co je vlastně nejlepší. Už to je velký pokrok. A takhle byste měli pokračovat. Myslím si, že dobrým formátem pro takovou diskuzi je právě otevřená metoda koordinace. Když se budeme bavit jenom o tom nejnižším společném jmenovateli, nikam se nedostaneme. Je třeba také tedy vlastně násobit ty schopnosti a kreativitu našich výzkumníků, politiků, tak abychom byli inspirováni, abychom eh, vlastně vytvořili prostor, eh, ve kterém mohou eh, vznikat změny. Na to bych tedy kladla velký důraz. Něk- celá řada z vás zmínila úlohu Evropského institutu pro rovnost pohlaví ve Vilniusu. Žádali jste o to, aby tento institut eh, dodal určité informace, ale já si myslím, že tohle mohou dělat i nevládní organizace. Už to vlastně dávno dělají po celé Evropě. A měli by tak postupovat i nadále. Měli bychom je v tom také podporovat. Protože velmi často tedy nevládní organizace jsou vlastně daleko dravější, aktivnější a my bychom je neměli blokovat. Nezapomínejte, že ten Institut pro rovnost pohlaví je tedy vlastně oficiální agenturou a jeho odezva je z toho důvodu zdlouhavá. Děkuji, pan profesor Soron. Ano, tady eh, zaznělo plno otázek a já odpovím, ale bude to asi trochu na přeskáčku. Myslím, eh, že se tady eh, dá říct, že tady je určitý vztah mezi tím, co řekl Sero a paní Gabriel, těmi sítěmi a poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu Toto je oblast, která se e, týká společnosti jako takové. Jsou tady kulturní aspekty. Pokud chceme jít ku předu, tak ve stejné struktuře musíme proti sobě postavit zástupce různých e, úrovní, tak abychom rovněž mohli e, vzít v úvahu všechny ty kultury. Takže já souhlasím, jednotná v rozmanitosti, to je krásné, ale jakákoliv, každá rozmanitost není zase úplně v pořádku. Ono je to dosti zvláštní heslo, ale dobře, to říkám jen tak jako bokem systém. Nemá to teď v tuto chvíli velký význam. Je tady jedna oblast, na kterou jsme tak trochu pozapomněli, a já říkám mea culpa. Zapomněli jsme na úmluvu Rady Evropy, protože Rada Evropy nemá omezené pravomoce a mohla by to být docela zajímavá instance pro takovou eh, první rozpravu v této oblasti. To je dost, myslím, silné Eh, silný argument. A k tomu, co tady eh, bylo ještě řečeno, eh, když jsem ještě pracoval v soudnictví, Eh, tak eh, jsme pracovali hodně formou pilotních eh, projektů. Prostě v něčem existovala určitá zkušenost, začalo se s tím pracovat v jednom státu a pak se zkoumalo, zdali by to mohlo být třeba také u nás ve Francii převzato. A tak trochu na to chtěla reagovat ta doložka. Šlo o to vybrat to nejlepší právo. Často se totiž čítá těm legislativním nástrojům, že nebudou mít žádný dopad dopad v praxi. Ale my víme, co bude ten dopad v praxi, protože tady máme španělský zákon, estonský zákon, rakouský zákon, víme, k čemu to v praxi vedlo. A myslím, že toto by bylo možnost snadno doplnit takovými těmi pilotními projekty. Ono se to čím dál tím častěji děje v Evropě a ve členských státech. jsou to E, prostě de, e, pilotní projekty a sleduje se, co to přinese, protože nic nenahradí ten střed s realitou a je nutné se prostě konfrontovat vůči skutečnosti, zjistit, zda ten nápad je opravdu dobrý. A když se to pak realizuje, dejme tomu v rámci pilotního projektu v reálném prostředí, tak se zjistí, co a jak. A naposled ještě překvapilo by mě, kdyby tady byly nějaké spolehlivé statistiky ohledně rovnosti pohlaví v 27 členských státech. Georges Clemenceau, eh, jeden francouzský politik v minulém století říkal o statistice, že eh, je to jenom jiné slovo pro lež. A já si myslím, že prostě e, i v rozpočtu e, ve oblasti jsou nedostatečné statistické údaje, protože tam by také bylo velmi užitečné vědět, jak se věci ve skutečnosti mají. A úplně na závěr, e, ta Evropská občanská iniciativa není nějakým všelékem, není vždy dobrým řešením, ale chci říct, že do roka má být z toho vyvedeny nějaké závěry a e, myslíme si, že je dobře, aby si e, občané kladli otázky. Toto je určitý e, určitý problém. Lisabonská smlouva a jeho, její nedostatek reálné konkretizace. Hodně lidí se domnívalo, že tady prostě není dost demokracie a je tady tento nástroj, ale bohužel tam to nebylo dobře promyšleno a možná i v oblasti rovnosti mužů a žen to není vždycky vše dobře promyšleno. Děkuji. Paní Dupaní, děkuji vám. Já se také eh, pokusím odpovědět na těmi dotazemi. Nevím, jestli paní Bauer teď odchází. Já jsem vám chtěla říct jenom eh, vteřinku, vteřinku poděkovat vám si eh, vím, že tady jsou, byla jsem eh, parlamentní asistentkou, že tady nepochybně eh, existují i další schůze, ale my už tak jsme velice rádi, že jsme zde. Ještě jednou děkujeme výboru pro ženy Evropskému parlamentu za to, že jsme zde byli přijati, že jsme měli možnost se vyjádřit. To už samo o sobě je velký krok kupředu pro ženy, to, že tady může docházet k této dnešní rozpravě. K těm návrhům paní Marie Gabriel přijel eh, v souladu s tím, co říkal pan profesor Soron. Eh, co se té pracovní skupiny týče, tak bychom mohli možná asociovat eh, k tomu také Radu Evropy, protože oni mají dobré zprávy, možná, že bychom je mohli přidružit k této činnosti. A ještě k té otázce statistických údajů, o které jste se zmínila, paní Mala Chartier je tady taková kniha, která mě osobně připadala velice zajímavá. Je to kniha, kterou vydalo Ministerstvo pro práva žen ve Francii. Máme tady celou řadu statistických údajů pro všechny členské státy a v závěru tato kniha zmiňuje, jak je významné, eh, jak by bylo významné požádat Evropský institut eh, ve Vilniusu, aby doplnil tuto práci ale už tak je v této knize celá řada e, významných e, údajů a je nepochybně důležité, aby ten institut to díla schromažďoval a doplňoval je. Musím říct, že od té doby, co sleduji otázky e, práv žen, tak jsem se opravdu hrozně dozvěděla a můžeme konstatovat určitý pokrok. Je to velmi zajímavé. Paní Thompson, samozřejmě hodně se eh, také zasazujeme za otázku zastoupení žen na trhu práce. Je to velmi důležité, především v této době krize. Často se ženy spokojují s částečným eh, úvazkem a to má samozřejmě dopad na eh, celou řadu dalších problematik, v neposlední řadě i důchodů. Takže my se nad tímto zamýšlíme eh, v naší asociaci a myslíme si, že je samozřejmě zásadní, aby žena mohla mít nějaký příjem, pokud chce být eh, nezávislá. Eh, paní Šot byla zde za Evropskou komisi z oblasti justice. Ano, evropské instituce vyvinuly velké úsilí a my si k tomu blahopřejeme jsou tady ještě další témata, kterým jsem se nevěnovala v rámci toho eh, legislativního mixu. Možná, že se o nich alespoň krátce zmíním, aby to bylo jasné, protože u některých bodů je to velmi obtížné. My se samozřejmě snažíme definovat ten nejlepší možný model a chtěli jsme, aby tady existovala rovnováha i zeměpisná eh, mezi malými a velkými státy. My jsme se opravdu těmi legislativy zabývali do hloubky. Eh, někdy jsou ty systémy rovnocené. Eh, u oblasti násilí na ženách jsme si vybrali Španělsko, ale pokud je tento zákon tak eh, dobrý, eh, tak je to také možná proto, že ty statistiky o eh, násilí na ženách ve Španělsku byly naprosto katastrofické. Je tady také otázka dětí a Pak je tady také otázka formování Eh, policejních sborů, takže opravdu zahrnuje všechny nejrůznější eh, oblasti činnosti. My jsme se také zabývali dalšími modely, nechtěli jsme nad nimi vydávat nějaký, vynášet nějaký soud, protože každá země má právo na to si věci řešit po svém, pak je tady ještě ten aspekt náboženství v některých případech V některých bodech si myslím, že se nakonec můžeme shodnout jednomyslně, například rovnost v odměňování. Tam asi budou všichni souhlasit. E, ohledně ohledně manželství e, a uzavírání manželství jsme si vybrali Rakousko, protože tam je vlastně nadřazen ten občanský sněnek, ostatně i ve Francii. ne ve všech zemích to je nutně tak. A my jsme Eh, si říkali, že to, že vybíráme v tomto konkrétním případě Rakousko, eh, tak eh, že to je možná dobrý, dobrý výběr, protože pokud jako my jako právničky a právníci se chceme zabývat především právními normami, tak tady máme plnou možnost. Ohledně eh, Eh, politic, zastoupení v politickém životě jsme si vybrali Belgii, tam je to zakotveno v ústavě a parita je další cíl, který asi všichni sdílíme. Takže toto jsem chtěla tady zdůraznit a teď se vracím k Evropské komisi. My si dobře uvědomujeme, je obrovské množství. Můžu Eh, jednotlivé oblasti vypíchnout a eh, jmenovat nejrůznější články smlouvy či směrnice. Jsou tady směrnice o boji proti násilí eh, na ženách, vy jste hovořila o rodičovské dovolené, ale těch témat je velmi mnoho. Toto všechno je skvělé, ale pokud by měli mít evropští občané skutečně dobré povědomí o tom, co je to Evropská unie, tak je tady zapotřebí více se soustředit na komunikaci, protože ono je to takové dosti rozmělněné, roztříštěné, eh, to povědomí o evropském projektu. A proto jsme také přišli s touto doložkou eh, abychom ukázali, že ve všech těchto oblastech ano, dochází k postupu, k pokroku, eh, že se tady vlastně situace pro ženy hodně zlepšila. A podle eh, mého názoru, a asi to není jen můj názor, to není všechno evidentní. Eh, chceme dokázat, že, ta evropská, eh, že ten evropský projekt je velice zásadní, že hodně přináší občanům. A snažíme se to všechno více zviditelnit. Zviditelnit ty, ty stávající nástroje, které budou závaznější či méně a já si přitom zároveň uvědomuji, že když jsou přijímány texty, směrnice a nařízení, tak každý stát podle svého eh, modelu, podle eh, nákladů, které eh, z toho vyplývají, podle toho, jak je organizován systém výběru různých finančních částek se pak zachová od, někdy odlišné. Nemáme identické systémy sociálního zabezpečení. Všechno je to dosti různorodé. My si uvědomujeme, do jaké míry je tím ta naše práce e, obtížnější. Ale opakuji, je tady celá řáda nástrojů, které existují. Paní Bauer odešla a ptala se přitom, co se skrývá za naším projektem. Neskrývá se tam vůbec nic. Princip, který e, si my tady osobujeme převzít, je princip toho, té doložky nejvyšších výhod, který už existuje v nejrůznějších eh, právních textech mezinárodního i národního významu v umluvách eh, svět, eh, mezinárodní organizace práce, v národních legislativách, nachází se to také v posílené ochraně práv, pak jsou tady i třeba ve oblasti obchodního práva e, doložky nejvyšších výhod pro klienty a e, samozřejmě pro státy. A tato studie z Nanterské univerzity nám umožňuje přehlednit ten systém a e, učinit náš projekt konkrétnějším. A pak samozřejmě jsou tady otázky pravomocí. Jistě my si všichni uvědomujeme, že tady je ten princip nadřazenosti, výhradní pravomocí a tak dále, ale přesto všechno vám předkládáme tuto studii, protože jsme si uvědomili, že můžeme jednat v jednotlivých oblastech, abychom Eh, se pokusili vytvořit nějaký globální projekt, určitou vizi, která by umožnila občanům lépe pochopit, co Unie může dělat, co dělá, aby to všechno bylo možná čitelnější. To bylo také naším úmyslem dát té Evropské unii prostě určitou konkrétnější tvář. Takže asi tolik a můžeme také do toho nechat vstoupit umluvu o lidských právech, Evropský soud, otázku ingerence do vnitrostátního soudnictví. Prostě je tady celá řada možností. On reparler, ce serait formidable. Merci. Je voudrais remercier, euh, vous remercier, mais remercier spécialement le Děkuji a zejména bych chtěla poděkovat panu profesoru Soronovi, který nás už musí opustit. Ehm, jistě ještě dojde na otázky, ale paní Verlonová se teď přihlásila o slovo. Možná, že potom ještě někteří kolegové využijí možnosti klást otázky. Um, já jsem si jenom eh, uvědomila, že jsem se zapomněla vyjádřit k jedné otázce. Eh, Týkalo se to vystoupení paní Šotové, která hovořila o tom, že je velice těžké rozpoznat, co je nejlepší. Vy jste třeba eh, uvedla jako příklad eh, rozvod a opatrovnictví a mm, já si myslím, že tohle je třeba dobrý eh, příklad, protože tady je opravdu těžké zjistit, jaká je ta nejlepší praxe, protože Eh, jakékoliv řešení, které přijmete, pro které se rozhodnete, je vždycky zásah do, do něčího soukromí a eh, každý příklad, případ je jiný. Eh, tohle to jsou třeba velice dobré příklady. Když se podíváte na zemi, kde jak si manželské páry a rodiny jsou si eh, rovné, tak tam potom není nutné, eh, jak si platit alimenty třeba po rozvodu té ženě. A když se podíváte, kde, ty, eh, kde v rodinách panuje velká nerovnost mezi pohlavními, tak je nutné tato opatření přijmout, protože jinak by to vedlo k velice nevyváženému, genderově nevyváženému výsledku. Takže vždycky je potřeba eh, trošku ucouvnout a podívat se, proč je tak důležité na tu otázku, co je nejlepší odpovědět. A kde jak si je ten stupeň, kdy můžeme neustále eh, organizovat eh, ty země různě třídit podle různých kritérií a potom se snažit, jak se hledat odpovídající řešení. A to si myslím, že by byla ta cesta z této situace. Děkuji. Paní, paní Tomsonová chce znovu položit otázku. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Doufám, že ještě máme dost času na to, abych položila další otázku. Je to pro paní profesorku. Vy jste ve své prezentaci řekla velmi zajímavou věc, o fungování toho Institutu pro rovné pohlaví. My máme rozhodnutí parlamentu, podle kterého by každá země měla založit svůj Institut pro rovnost pohlaví a téměř všechny státy s výjimkou Španělska eh, začlenili fungování Institutu pro rovnost pohlaví do fungování jiných institutů o lidských právech, boje proti AIDS boje proti diskriminaci a podobně. A já jsem, mě připadá zajímavé, že my tady ve v parlamentu eh, jsme nechtěli míchat problematiku rovnosti pohlaví s problematikou diskriminace menšin. Protože diskriminace menšin to je jeden problém, ale vzhledem k tomu, že ženy jsou vlastně většinou ve společnosti, tvoří téměř 52%, eh, je problematické míchat tyto dva koncepty. Čili já bych ráda věděla, jestli jste uvažovali i tímto směrem. Já myslím, že je to velmi zajímavé. Na půdě našeho výboru jsme nejprve zjišťovali, jestli tyto instituce, instituty vůbec byly založeny a teď, když existují, tak se díváme na to, jak fungují. A já bych ráda slyšela, jestli jste o tom nějak uvažovali nebo máte nějaké informace. Dobře. Eh, otázka se ubírá stejným směrem jako poznámka paní Tomsnové. Tyto instituce a observatoře existují, jakou práci odvádějí, jak fungují, jaký je výstup její práce, jaký je jejich jaksi dopad na společnost a dále, jak se hodnotí ty veřejné politiky. Tahle otázka zde už zazněla, někdo z nás ji zde už vznesl a experti na ní zatím neodpověděli. A přitom ta otázka hodnocení těch veřejných politik je naprosto klíčová, protože jak chcete, abychom eh, my mm, tvrdili, že třeba ta a ta doložka je lepší nebo že jak si je lépe uváděna do praxe v jedné určité zemi, která nám potom tady může jít neumíme ty veřejné politiky hodnotit, takže ty dvě otázky paní Tomsnové a moje vlastní otázka se ubírají stejným směrem. Takže je, myslím, můžeme sloučit. Nejprve. Nejprve vás musím všechny varovat. Je mimořádně obtížné srovnávat eh, stav rozvoje těchto institucí v jednotlivých členských státech. My jsme zkusili takovou studii, ale vy popíšete stav jeden týden a příští týden to může být úplně jinak, protože celé tohle pole se velmi dynamicky rozvíjí. A na to téma existuje vynikající kniha kolektivu autorů, kteří mapují do jaké míry tyto institucionální mechanismy se podařilo sloučit, jaký vzorec z toho vyplývá, rozliší mezi třemi různými typy orgánů. Těmi, které řeší diskriminaci, ženskou otázku a které fungují jako poradenské orgány. A nejvyšší míra eh, tedy harmonizace je právě na pole těch organizací, které bojí proti diskriminaci. ale to neznamená, že ta průřezová diskriminace, eh, že se jí daří řešit lépe. A pokud jde o poradenskou činnost, tady jde o menší míru slučování harmonizace, ale, jak říkám, je to velmi dynamické pole eh, a já proto doporučuji tu knihu, která vyšla nedávno a v tuto chvíli nabízí poměrně dobrý přehled toho, jak věci vypadají. My jsme zjistili, že země jako Portugalsko například jsou na tom nejlépe v tuto chvíli, protože jednotlivé agentury fungují sice odděleně, ale spolupracují a to pro mě představuje fungující formát, protože každá tato jednotlivá organizace je odborníkem na něco a je třeba si uvědomit, že rovnost pohlaví není jenom problematikou žen bělošek, vysoce vzdělaných, z vyšší střední třídy a podobně. A ať už je tedy třídíte podle jakékoliv kategorie eh, handicapované, eh, sexuální orientace a podobně. Eh, rovnost pohlaví se týká jich všech. A v tomto Portugalsku postupuje nejlépe. Rakousko je na tom nejlépe, pokud jde o manželství. Španělsko umožnilo sňatky homosexuálů, navzdory tomu ovšem je Rakousko tedy zmiňováno jako dobrý příklad. Navzdory tomu, že já jsem tam žila a nemohla jsem si vzít svoji partnerku. Takže já si myslím, že základní princip této nejvyšší doložky je eh, tedy umožnit eh, vlastně identifikovat ty kreativní myšlenky, které jsou po celé Evropě, prodiskutovat, co je nejlepší a pak z toho vycházet. And did that answer? No, you had... Já doufám, že jsem odpověděla. Ne, ještě padla otázka. Um, Moi, j'ai posé l'évaluation des politiques publiques. Já. Já jsem hovořila o hodnocení těch veřejných politik. Já jsem si nebyla jistá, jestli jsem tomu dobře rozuměla. In relation to this and also to the... Ano, ve vztahu k této problematice a ve vztahu k doložce nejvyšších výhod. Já myslím, že bychom ji měli použít k tomu, abychom prolomili bariéru předsudků protože já jsem zjistila, že nejlépe si vede v hierarchii dynamiky trhu práce a zapojení žen Portugalsko. Dánsko je 23. My si představujeme, že Portugalky jsou ty chudé, utlačované ženy, jenomže když se podíváme, jak to vypadá v praxi, zjistíme, že si Portugalsko vede nejlépe, pokud jde o zastoupení žen. Euh, Děkuji, že jste se zmínila o této věci. Paní profesorka Berlo, chtěla jste to ještě doplnit? To se mi vlastně líbí právě na té nejvyšší doložce, protože ukazuje, my víme, že tady například na, boji, na poli boje proti domácímu násilí jsou na tom nejlépe Rakousko, Španělsko, eh, ne tedy Nizozemsko nebo skandinávské země a podobně najdeme například dobré příklady nejlepších postupů ze Slovenska. Já si tedy myslím, že je důležité jak si nespolehat se na ty stereotypy. A pokud jde o hodnocení těch eh, veřejných politik, já to chápu tak, že se ptáte na evaluaci v kontextu gender mainstreaming. Pak ovšem tedy se ztrácí ten účinek vyhodnocení dopadu na různá pohlaví. Někdy dokonce musíme hledat eh, příklady v minulosti, abychom zjistili, v kterých oblastech ta doložka fungovala nejlépe. Pour pour les exemples historiques, on eh, K těm historickým příkladům se jistě určitě vrátíme v závěru. Paní Dupaní, máte slovo? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já už vlastně nemám mnoho co dodat. Samozřejmě jsme se tam věnovali i příkladům z těch menších evropských zemí. Pokud jde o eh, manželství, tak tam jsme tedy uvedli jako příklad eh, rakouské právo a zároveň taky španělské právo, kde eh, se otevírá možnost pro homosexuální páry uzavřít sňatek. Eh, zmíním se ještě tedy o těch malých zemích, protože si myslím, že je to užitečné se o nich zmínit. Třeba pokud jde o rodičovskou autoritu, tak tam jsme jako příklad uvedli Lotyšsko, ale dále jsme tam vypíchli jako příklad nizozemí, kde je dítě svěřeno do péče jednomu z rodičů a jeho partnerovi bez ohledu na jeho sexuální orientaci. Dále jsme eh, třeba jako příklad v oblasti ehm, práva, které eh, jak se řeší eh, sexuální obtěžování, uvedli Litvu. Uvádím tyto různé příklady, protože jsme chtěli vytvořit určitou mapu, kde sice existuje různá nerovnováha, ale některé země, které už byly uvedeny v jedné určité věci, tak jsme je pak už nezmiňovali znovu, protože nás se na to často ptají různé národní delegace, jejichž eh, vnitrostátní model tam nebyl uveden. Takže my jsme se snažili, aby ta mapa byla pestrá a hledali jsme vlastně v různých těch zemích příklady. Eh, pokud jde o to hodnocení, eh, tak k tomu bohužel nemám co říci, ale zdálo, zdá se mi to také důležité také pokud jde o e, tu současnou rozpočtovou situaci. Tak by jistě bylo dobré se nad tím zamyslet a e, zjistit, jaké možnosti by se nabízely v této oblasti. Možná na závěr, pane předsedo našeho výboru, e, tak bych mm, se možná pokusila schrnout některé myšlenky a některé hlavní osy, které zde zazněly. Myslím si, že jsme se shodli na tom, jakou filozofii eh, zastáváme my jako Evropský parlament. A zdá se mi, že eh, nám jde tedy o tu legálnost našich občanů, kteří jaksi eh, dávají energii Eh, jak se celému eh, našemu úsilí. Ne, nejde tady o boj jednoho, eh, jedné frakce občanů proti jiné frakci, ale je to tedy o úsilí všech občanů dohromady. Ještě k tomuto bodu, jaká je tedy filozofie naší práce. Profesor Soron to zmínil ve svém vystoupení a myslím si, že je důležité, abychom to měli na zřeteli. My, kteří se angažujeme v politice, Eh, je to totiž otázka, která pomůže dát Evropské unii lidskou tvář a může dát unii pozitivní tvář. Eh, víme, že Evropané, občané hledají lidskou tvář Evropy. A tady se nám nabízí téma, které, eh, v kterém se tedy občané mohou nalézt. Taková je tedy naše filozofie. Pokud jde o data, zapamatujme si dvě data, která jste, zazněla 2000, jste dnes zazněla 2020. Všech, veškerá harmonizace směřuje tedy k tomuto datu a to se týká všech témat, o kterých jsme dnes hovořili. Je to tedy místo žen třeba na pracovním trhu. E, rovnost odměňování, eh, pozice mužů a žen ve společnosti. Vidíme, že to jsou cíle, které byly politicky definovány na evropské úrovni v rámci této vize Evropy 2020. Potom je tady konsenzus. Druhé důležité datum, které zde bylo dnes zmíněno, je rok 2004. 14, kdy se budou konat volby do Evropského parlamentu a zároveň bude eh, jaksi volen nový eh, předseda Evropské komise. Takže v této době, v tomto roce, dojde jaksi k nové definici Evropského programu těchto institucí. Proto jsem chtěla znovu zmínit tato dvě data, rok 2020 a 2014. Hovořili jsme zde o různosti kultur, odlišností mm, jednotlivých národních politik a vidíme, že máme k dispozici nástroje, jak překlenout tuto rozmanitost. Nicméně tato rozmanitost kultur a společností trvá a veškeré horizontální klasifikace, jak nám připomněla před chvílí paní Tomsonová, ta klasifikace a to třídění se rovná vždy určité výseče, eh, určité výseče této problematiky další, možná dva další body, o kterých bych se ještě chtěla zmínit. Víme, že nelze dosáhnout lineárního pokroku v této oblasti. Pokud jde tedy o postavení žen ve společnosti a rovnosti mezi pohlavními, někdy představujeme, že se jedná o kontinuální a lineární pokrok, ale já jako historička vás mohu ujistit, že existovala období, kdy ženy zaujímaly významné místo ve společnosti a po těchto obdobích zase následovalo eh, období takového ústupu, kdy se ženy stáhly z veřejného života. Práce třeba eh, i Vilniuského institutu i naše práce je velice důležitá, protože si nemůžeme představovat, že jsme nejlepší a poslední, které té eh, rovnosti eh, žen eh, v Evropě opravdu dosáhnou. Musíme být skromné a musíme pamatovat na to, že jde o jaksi neutuchající práce, protože společnost se neustále vyvíjí. Dochází také k eh, násilným otřesům. Hovořili jsme o krizi a tyto otřesy nás vždycky postaví tváří tvář realitě. Pane předsedo, dovolím si poděkovat eh, našim expertům, kteří eh, se k nám dnes připojili a chtěla bych také poděkovat poslancům, kteří se v této věci angažují. A pane předsedo, myslím si, že máme před sebou ještě hodně práce. Děkuji vám všem, že jste dnes odpoledne přišli. Děkuji, děkuji také tlumočníkům, kteří nám eh, usnadnili práci a vím, že v našem výboru budeme v této práci ještě pokračovat, pane předsedo.